Milé kolegyně, milí kolegové, jako další bod na pořadu jednání je zpráva pana Sala Franky o strategii Evropské unie ve vztazích s Latinskou Amerikou. Já jsem pana Sala Franku viděla, ale momentálně ho již nevidím. Viděla jsem ho, jak sem vchází. Možná by mi mohl někdo z jeho frakce se snažit o to mi říci, kde se pan zpravodaj nyní nachází. Já nemohu nejdříve udělit slovo ani paní Ešnové, protože tady také ještě není a proto přerušíme naše zasedání na dvě minuty. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir... Milé kolegyně, milí kolegové, již můžeme nyní pokračovat. Pan Salafranka jistě přeruší svou debatu a pak mu i hned udělím slovo. Nyní je již na cestě ke svému místu a ještě jednou opakuji pro nás, pro všechny, že nyní začínáme s diskuzí o strategii EU ve vztazích s Latinskou Amerikou. Spravodaj je pan Salafranka z výboru pro zahraniční věci. Prosím, pane Salafranko, máte slovo na čtyři minuty. Paní předsedkyně, paní Eštonová ještě tu není, nebo právě dochází, takže bych rád, aby se posadila, ano, ona právě přichází, tak aby se posadila, aby mohla vyslechnout naše stanovisko. Dobrá, takže hlavní osoby zde v sále již máme přítomné, takže se o to pokusíme po třetí a myslím, že se nám to jistě podaří. Dávám nyní slovo panu Salofrankovi na čtyři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní vysoká představitelko. Zpráva tak jak byla odsouhlasena výborem, tak vyjadřuje to, že uznáváme ten impuls španělského předsednictví, které zde nevidím. To je takové zvláštní, když hovoříme o Jižní Americe a nejsou tu. A také i bych chtěl uvítat sdělení předložené komisí, které se týká dvou globálních aktorů tohoto přidružení. A zde jde o dva eh, prostory, které hájí eh, stejné hodnoty, tedy Evropa a Latinská Amerika mají stejné hodnoty, více než miliard miliarda obyvatel dohromady a představujeme vel, vel, eh, velkou míru výroby na celém světě a jsme aktivní v OSN Oba kontinenty jsou aktiv, aktivní. Evropská unie je i eh, hlavním eh, investorem v regionu a financuje jeho rozvoj. A, eh, ale co ještě důležitější zde, více než ta čísla, je, že my to chápeme tak, že pro Evropu a Latinskou Ameriku jsme více než nějaký trh. A my sdílíme celou řadu hodnot a principů jako demokracie, pluralitní zastoupení, respektování eh, základních práv a hodnot, svobod, svoboda projevu, právní stát eh, a eh, dodržování pravidel a odmítnutí jakékoliv formy diktatury. A e, tak mm, ten summit, to je důležitý moment v našem harmonogramu, protože Evropská unie po té, co došlo k reformě a co jsme přijali Lisabonskou smlouvu, tak my jsme e, tedy řešili e, a byli jsme příliš zahleděni do vlastních problémů, do měnové krize a tak dále. A Mezinárodní měnový fond ale vlastně nemusí Um, um, pomáhat eh, žádnému státu Latinské Ameriky, kdežto jednomu členskému státu Evropské unie, který je členem MMF. My v minulém roce jsme měli negativní růst v průměru minus 5%, kdežto Latinská Amerika měla jedna, minus 1,8% pouze. A mm, mm, pokud jde o výhledy růstu v příštím roce, tak Evropská unie mm, v průměru to bude asi 0,7% růstu, kdežto Latinská Amerika 5% plánuje. To znamená, že na příštím summitu eh, to bude tak, že to nebude summit jako dříve, tedy sever jich, ale bude to summit mezi rovnými. A v tomto smyslu si myslím, že musíme se trochu podívat do zpětného zrcátka a měli bychom být spokojeni eh, vývojem v posledních letech. A čeká před námi ještě hodně práce a v tomto eh, smyslu eh, léta 2000 až 2010, tak my jsme uzavřeli dohody s Chile a s Mexikem a vlastně i jsme uzavřeli dohody s Kolumbií, s Peru a s dalšími zeměmi Mercosuru. A proto Eh, musíme ještě teď dohnat ztracenou eh, dobu a snažit se o strategická přidružení s Meximekem, s, Chilem, s Chile aplikovat i tu evoluční klauzuli s těmito státy. Musíme i eh, být více štědří v jednání s nimi a musíme také i uvítat ty iniciativy, které vy jste předložila, to vytvořit E, e, euro-latinskou nadaci, která by také pomáhala finančně. A paní Eštonová, tento summit, to není jeden ze summitů. Zde na tomto příštím summitu otázka bude jasná. Eh, a to znamená, jak to bude s obchodem s tímto regionem, eh, protože my jsme tedy, eh, my chceme tedy zvýšit s nimi obchod, aby to, protože na druhé straně se hodně zvýšil tedy obchod s Čínou. A mm, zde my musíme vyslat jasný signál a to je, že my jsme se k tomu zavázali a že chceme budovat svět spolu s našimi přáteli z Latinské Ameriky. Děkuji. Pardon? Sorry, um, Promiňte, pane Salafranco, já jsem bohužel nemohla poslouchat tu španělštinu, nebylo to moc slyšet, ale pokud máte dvě minuty ještě na konci, to jste chtěl vědět? Ano, dobře. Promiňte. Um, Promiňte, budu dále. Německy děkuji, pane Salafranco, a nyní má slovo paní Eštonová, prosím. Uh, Paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem ráda, že jsem zpátky v Evropském parlamentu a velmi se těším na tu diskuzi o našich vztazích s Latinskou Amerikou. Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Salafrankovi za jeho výbornou zprávu. Myslím si, že to velice dobře ilustruje společné názory dvou důležitých institucí a jak velmi správně říkal, výhledy na partnerství s tímto regionem jsou velmi důležité. Já tady podporuji snahu Evropského parlamentu posílit vztahy s Latinskou Amerikou také skrze různé dialogy mezi parlamenty. Já myslím, že ten dialog je naprosto zásadní. Máme-li vytvořit eh, skutečně konzistentní politiku pro tento region. A souhlasím s tím, že ten nadcházející summit je dobrým dobrou příležitostí, jak eh, zopakovat náš eh, silný zájem o tento region. Jak jste velmi správně říkal, to partnerství bylo velmi úspěšné. V současné době jsme druhým největším obchodním partnerem Latinské Ameriky a největším investorem regionu a rozšiřujeme naší spolupráci i na další strategické oblasti, jako jsou klimatické změny, nezbrojení, boj proti drogám, podpora míru a bezpečnosti po celém světě. A s tímto komise také minulý rok předložila ve svém sdělení Evropská unie, Latinská Amerika, globální hráči a partnerství, ve kterém jsme říkali, že chceme podporovat regionální integraci, posilovat bilaterální vztahy, vzít v úvahu rozmanitost regionu a zadaptovat naše eh, programy spolupráce. A velmi mě těší, že jsme od té doby podnikli mnoho iniciativ. Spolupracovali jsme s Brazílií a s Mexikem o strategických partnerstvích a také s Chile. S Peru a s Kolumbií jsme dokonce ukončili jednání o e, obchodních dohodách a předpokládáme, že brzy e, ukončíme jednání e, s dalšími státy Střední Ameriky a chceme zase začít jednat s Mercosurem. Zintenzifikovali jsme náš dialog v mnoha oblastech, jako je migrace, boj proti obchodu s drogami a tak dále. To vše posiluje naše vztahy. A samozřejmě, že bychom v praxi toho mohli ještě hodně udělat pro regionální integraci, což je velmi důležité, abychom se mohli soustředit na naše prioritní otázky. A co se týká toho summitu, já s ním naprosto souhlasím, to je velice důležitá příležitost a chtěli bychom mít akční plán, který pokryje spolupráci v klíčových otázkách eh, ve vědě, eh, energetice, inovaci, klimatických změnách a tak dále. Také jsme dosáhli značného pokroku v jednotlivých eh, regionech a jak říkal pan Salafranka, měli bychom začít eh, s fungováním investičního fondu a eh, ustanovit tu nadaci EU, Latinská Amerika a Karibik. Měli bychom tedy posilovat vztahy mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou ve stále se měnícím světě a maximalizovat náš potenciál. A jsem velmi ráda, že tu dnes mohu být, abych si vyslechla vaše názory a odpověděla vám. Děkuji. Děkuji paní Eštonové. A slovo za stanovisko výboru pro rozvoj má nyní paní Grés na dvě minuty. Milí kolegové, před madridským summitem v kontextu finanční, sociální, ekologické krize Evropská unie má svoji úlohu, kterou musí sehrát, a to je spolupráce a rozvoj. My jsme šampionem pro lidská práva a rozvojovou pomoc, takže my musíme řešit řadu problémů v Latinské Americe. Evropská unie je největším dárcem 3 miliardy euro v deseti letech a e, náš výbor e, kvituje s potěšením závazek komise respektovat cíle milénia pro rozvoj ve školství především. Také ráda zde, jsem ráda, že zde vidím ve zprávě, že se uznává jako priorita boj proti změnám klimatu. Však lituji, že zde chybí konkrétní opatření E, a reálná strategie pro rozvoj pokodaní. Náš výbor apeloval na to, abychom mm, zahajovali novátorské mm, projekty v Latinské Americe, jako je projekt Jasunit v Ekvadoru. Dodržování politických, sociálních, ekologických, kulturních práv e, domorodého obyvatelstva, to musí být jádrem našich transatlantických vztahů. Také i musíme trvat na eh, respektování pravidel, eh, pravidel eh, organizace práce. Také i Litujeme, že zde neexistuje žádná pomoc eh, eh, pro zdravotnictví, vodohospodářství a eh, také i zde si, sice hovoří o celé škále studií, ale ten rozpočet je směšný, to neumožňuje žádný dialog s občanskou společností, takže bychom měli rozšířit ty prostředky na rozvojovou pomoc, aby to bylo jasné a mm, by skutečně naší prioritou byla lidská práva a ekologie. Eh, eh, naše partnerství nemá pouze chránit eh, volný obchod nebo tedy ekonomiku, čehož špatný příklad je třeba naše mm, dohoda s Peru a s Kolumbií, takže mělo být o něco více. A je naším úkolem především obhajovat lidská práva a dodržování pravidel životního prostředí, a to ve všech našich zahraničních vztazích. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Nyní si vyslechneme řečníci, řečníky ve jménu frakcí. Jako první dostane slovo pan Zalba na minutu 30 sekund. Paní předsedkyně, paní vysoká představitelka, Marko, milí kolegové, já si myslím, že Latinská Amerika je velice významný eh, eh, partner eh, v obchodu a i v jiných věcech. A zde my máme dohodu s Mercosurem, která se týká 700 milionů lidí a která je nejambicioznější dohodou tohoto typu ve světě. Také chceme i uzavřít vyjednávání o dohodě EU Střední Amerika a to před madridským summitem. Eh, který se bude konat v květnu. Musíme také i prohloubit eh, dohody přidružení s Mexikem a s Chile, protože to byl skutečný úspěch a stejně musíme být spokojeni s uzavřením dohody o volném obchodu s Kolumbií, eh, což bude prospěšné jak pro Evropu, tak i pro latinskoamerickou zemi, a, do, které se to týká. Také i náš parlament musí ratifikovat tyto dohody v patřičné lhůtě a musí zajistit, aby eh, žádná země antského společenství nebyla vyloučena z tohoto. I tyto dohody volného obchodu musí být užitečným nástrojem pro prosazování rozvoje lidských práv a svobod místních občanů. A závěrem Domníváme se, že mm, e, cesta do budoucna je prohlubovat dohody mezi EU a jinými různými zeměmi a regionálními uskupeními, také třeba i prosazovat regionální integraci v Latinské Americe jako takovou. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane kolego. A za frakci socialistů a demokratů nyní vystoupí pan Menendez del Valle na tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně, paní Ashton. Nejprve dovolte, abych poděkoval panu Sala Frankovi eh, za vynikající zprávu. Vy víte, že eh, květnový summit to je vynikající příležitost pro to, abychom dali nový impuls eh, do našich vztahů. Je třeba i poděkovat španělskému předsednictví za vykonanou práci. Nicméně, mám za to, že mm, zde je třeba, aby ty vztahy pokračovaly i po té, co skončí toto předsednictví. A to je hodně na vás, paní Eštonová, eh, protože zde není jiný region ve světě, který by měl větší historické, institucionální, kulturní vztahy s Evropou a e, i e, díky vůli američanů, ale i díky e, neustálé podpory ze strany Evropské unie, tak díky tomu došlo k velké konsolidaci našich vztahů. A tato zpráva, ke které, mé frakce, ke které mé, má frakce přispěla, to je vynikající signál vůči tomu madridskému samitu a já doufám, že to i přispěje k výsledku samitu a připomene všem, že je zásadní eh, rozvíjet strategické vztahy mezi mm, eh, Latinskou Amerikou, Karibikem a Evropou, Evropskou unii. Podporujeme i ten mechanismus pro investice v Latinské Americe a i vytvoření zmíněné nadace. Avšak na druhé straně eh, víme, jaké jsou problémy, které tam konstatujeme v posledních letech, tak doufáme, že v Madridu dáme takový definitivní impuls vyjednávání s Mercosurem a mm, zároveň i mm, vítáme mm, velký pokrok, pokud jde o tu e, smlouvu s Kolumbií a s Peru. Doufáme, že až nadejde chvíle, že budeme schopni skonkretizovat určitý inteligentní mechanismus, který umožní, abychom i Ekvádor sem integrovali a necháme dveře otevřené i Bolívii. A nakonec jak eh, eh, tedy neuvítat eh, uzavření dohody se Střední Amerikou a to, že i Panama bude součástí této dohody, respektive zatím vyjednávání. A závěrem bych řekl, paní předsedkyně, že toto všechno je třeba vidět v rámci Eh, eh, toho, tak jak to vidí moje frakce, socialisté a demokraté. To znamená, eh, v obla, to znamená vidět to jako podporu různých integračních procesů v Latinské Americe, jako podporu základních práv, lidských práv a jako podporu rozvoje s tím, že stále budeme sázet na komunikaci, to znamená dialog musí být základním nástrojem pro posilování našich vztahů s tímto strategickým partnerem při prosazování našich společných cílů. Děkuji. Děkuji také, pane kolego. A jako další má slovo pan Panajotu za frakci ALDE, a to na dvě minuty. Mikrofon, prosím. Okay. Уважаема госпожо председател, госпожо Аштън, колеги. Pane předsedkyně, vážená paní Aštonová, milí kolegové. Děkuji kolegovi Salafrankovi za jeho příspěvek k rozvoji vztahů mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou a také za jeho zprávu. Strategické partnerství EU Latinská Amerika se v příštích letech bude rozvíjet v kontextu strategie EU 2020. Samozřejmě zohledníme rovněž ekonomiku, také ekologický aspekt, tedy naše ekologické cíle. Evropa byla hluboce zasažena finanční krizí a partnerství s Latinskou Amerikou nám otvírá nové šance pro to, abychom se rychle a lépe dokázali s krizí vypořádat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane kolego. A slovo má nyní paní Luňáček za frakci Zelených na 2 minuty 30 sekund. Děkuji budu hovořit kastilsky. Ale... Já budu hovořit španělsky, aspoň v první části. Já bych také chtěla vyjádřit uznání, uznání toho celého procesu vyjednávání a eh, chci i poděkovat za zprávu pana Salafranky, protože ten proces vypracování zprávy proběhl velice dobře a nyní mm, vidíme, že to je výsledek, kdy jste akceptoval různé pozice, různá stanoviska a skutečně Eh, kdyby sice eh, tu zprávu napsali zelení, tak by zněla trochu jinak, ale tak to je v parlamentu. A pane Salafranku, když vy jste říkal, že byste chtěl, mm, aby ty vztahy mezi EU a Latinskou Amerikou byly eh, vztahy mezi rovnými. Ta myšlenka se mi líbí, ale problém, problém je, že Mm, e, nejsou si všichni rovni, protože ty vlády se tolik liší a bohužel jsou tam i rozdíly mezi těmi národy, protože mm, tam třeba jde o země, kde mm, ženy potřebují více práv, kde je třeba bojovat s chudobou a to mi trochu chybí v té zprávě, ale připouštím, že se tam podařilo dát různé aspekty. A jsem také spokojená, nebo že i zeleným se podařilo tam eh, dát eh, eh, lidská práva domorodého obyvatelstva kulturní práva těchto osob. E, také i jsme tam e, e, dali i ty aspekty jako velké násilí na ženách a porušování lidských práv. To je velký pokrok. Také i změny klimatu. Ano, to také mm, hodně se dotýká, poškozuje to domorodé obyvatelstvo na tomto kontinentu, třeba to, co se děje s ledovci, tak to má velký dopad i tam, v Jižní Americe. Ale jedna věc je eh, to, co by si přáli zelení a další frakce. My nejsme pro to, abychom pokračovali se smlouvami, dohodami přidružení, tak jak jsme to dělali, pokud jde o antskou, antské společenství. Zde bychom chtěli blokovou, širokou dohodu s celým společenstvím a ne pouze se dvěmi zeměmi, tedy Kolumbií a Peru. A závěrem mám konkrétní otázku na paní Eštonovou a teď budu pokračovat anglicky. Je to velice konkrétní otázka na vás, paní vysoká představitelko, místo předsedkyně komise. Je to něco, co bohužel jsme nebyli schopni vtělit do zprávy a to je Mm, vyjádřit se proti těm megaprojektům jako Belmonte, řeka de Shindu, a kde se mm, kvůli tomu zničí mm, prostor, kde žijí domorodci a vůbec to nebude nejlepší ani pro spotřebu energii. Zde v Brazílii stovky organizací občanské společnosti protestují proti těmto megaprojektům a i byly zahájeny již soudní procesy. A já se ptám, co děláte Eh, abychom zachovali eh, Amazony, aby tam mohli žít domorodci a aby to bylo vlastně pro nás, pro všechny na planetě. Pane kolegyně, eh, já jsem to vedla velice velkoryse, děkuji vám a jako další má slovo za frakci ECR pán Tenok. Na... Paní předsedkyně, vážená vysoká představitelko, já bych chtěl poblahopřát panu Záfrankovi k výborné zprávě o vztazích Evropské unie a Latinské Ameriky. Po rozšíření z roku 2004 na střední a východní Evropu se Evropská unie pochopitelně v rámci své zahraniční politiky začala více soustředit na východ, Rusko, Střední Asii a Čínu. Nicméně obchod mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unii i nadále vzrůstá, takže tato, tento eh, dosti demokratický region, se kterým máme hodně společného, nesmí být zapomínán. Brazílie se teď vynořuje stále více jakožto nový eh, světový hospodářský gigant. Eh, budou eh, další volby a prezident da Silva skončí svůj mandát. Brazílie společně s Mexikem jsou teď strategickými partnery Evropské unie. Kolumbie je dalším <laughs> příkladem toho, jak může v Latinské Americe vzkvétat demokracie. Takže si myslím, že i tam e, bude lidem velmi scházet e, charismatický vůdce Alvaro Uribe. Naproti tomu e, v Venezuele máme populistického vůdce a v Bolí a v Bolívii a v Ekvadoru to vypadá, že budou následovat tohoto špatného příkladu Huga Cháveze a Castrovi Kuby. A bohužel prezidentka Kirchnerová v Argentíně Eh, vypadá, eh, že chce eh, změnit svůj přístup a začíná se boj, velmi bojovně projevovat, co se týká Falkanských ostrovů, jejichž obyvatelé chtějí zůstat Brity. Děkuji a nyní pan Belder za EFD. Děkuji, paní předsedající. Zpráva pana Salafranky o strategii EU ve stazích s Latinskou Amerikou. A já jsem rád, že je zde přítomna paní Eštanová a chtěla bych ji poprosit o tři věci. Za prvé, aby byla zohledněna celá Jižní Amerika a zejména také Brazílie jakožto člen Rady bezpečnosti. A Jde zde o to, jakým způsobem je mírově vyřešit potenciální nukleární konflikt s Iránem, takže jde o to opravdu spolupracovat se všemi. A pak téma úzké spolupráce s Latinskou Amerikou ohledně boje proti islamistickým teroristickým sítím. To platí zejména pro Venezuelu, protože Hezbollah a Irán se tam snaží jakýmsi způsobem usadit. A další věc, úzká spolupráce s Latinskou Amerikou, co se týče celosvětového potírání antisemitismu. Vyvolává to velké obavy, zejména pan Chávez ve Venezuela, jeho prohlášení a vyjádření, ale ne jenom jeho názory. Před námi jsme zde měli zprávu o nejranějších mm, tendencích v Latinské Americe a v tisku eh, se zmiňovalo o tom, že Čína se začíná velice prosazovat v Latinské Americe, že zde tedy dochází k jakému tlaku mezi USA a Čínou. Děkuji, pane Beldere, a za nařezazené pan Golniš. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva pana Salafranky obsahuje celou řadu věcí, které jsou zajímavý, zajímavé. Je to velice kompletní zpráva. Samozřejmě eh, Evropa nemůže ztratit zájem o tyto vztahy a jak to i připomíná bod preambule G zprávy, Mm, tak e, e, jde o 600 milionů osob, 10 e, světového HDP a mm, my jsme s nimi spojeni zvláštními historickými vztahy a to především pokud jde o Španělsko, Portugalsko, Itálie. Řada občanů z Itálie emigrovala do Argentiny i vlastně Francie také ještě v, Guiá, v Guajáně je hodně přítomná, ale já lituji, že se tam neřeší dvě zásadní otázky a to eh, jde o eh, volný obchod, eh, globalizovaný obchod a mezinárodní dělba práce Mm, což se prezentuje jako univerzální záchrana pro všechny a to potom vytváří velké ekonomické sociální problémy nejenom v Evropě, ale i v Jižní Americe. A za druhé, další problém, to je mm, i problém nezávislosti na Big Brother, na velkém americkém bratrovi. My nejsme jeho nepřátelé, to ne, ale i Monroeova doktrína měla za cíl, za cíl ve své době eh, vyhnout se rekonolizaci a to vlastně se změnilo eh, ve faktický protektorát a nedávno jsme viděli, jaké toho jsou dopady a to především hm, brutální zásah v Panamě. Já souhlasím s tím, abychom řešili otázky, jako je výroba drog, omamných látek, ale my zde nemůžeme říkat eh, latinoameričanům, jak by to mělo vypadat s rovností mezi muži a ženami. K tomu nejsme povoláni, eh, abychom jim toto vykládali. Děkuji. Děkuji a nyní se dostávají ke slovu další řečníci. Jako první má slovo paní Basesku za, na minutu a 30 sekund. Prezentant. Ante todo quisiera Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve. Ze všeho nejdříve bych chtěla... Momentum message clar de... Pomal... Nejdříve bych chtěla poděkovat panu Sanafrankovi za jeho skvělou práci Evropský parlament dal jasně najevo, že je třeba prohloubit spolupráci a vztahy mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. Obzvláště když budeme mít příští měsíc summit mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. Je to jedna z priorit španělského předsednictví. Nicméně já si myslím, eh, že to má obrovský potenciál, kterého bychom měli využít. A tady myslím na obchod mezi našimi dvěma regiony. Evropská unie by měla podporovat vstup svých produktů na trhy Latinské Ameriky. A já si dovedu představit několik rumunských produktů, které by mohly být v Latinské Americe velmi úspěšné. Mluvím například o našem národním autu Dači, protože v Rumunsku je dlouhá tradice partnerství s Latinskou Amerikou a naše společné latinské kořeny jsou velice užitečné a chtěl bych zdůraznit, že takový tripartitní přístup, který navrhuje zpravodaj, by byl velice vítán. Takže měli bychom se toho účastnit všichni, Evropská unie, Spojené státy, Latinská Amerika, měli bychom vytvořit nějaké projekty spolupráce, které by zlepšily stav nebo pozici žen, lepší vzdělávání, lepší přístup ke vzdělávání. A jak říkal pan Salafranka, ten madridský summit by měl položit základ dlouhodobému strategickému partnerství mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. Děkuji. Děkuji jako poslední má slovo pan Jauregi. Děkuji, paní předsedkyně. Zde já musím také poděkovat panu Salafrankovi, protože to je významná zpráva. A chtěl bych říci, dámy a pánové, že zde je milion důvodů pro to, aby Latinská Amerika byla pro nás důležitým kontinentem. Milionů Evropanů žije v Latinské Americe. Milionu, miliony Latinoameričanů žije u nás v Evropě a e, ve Francii, v Německu, ve Švédsku, ve Španělsku a všude možně, kde e, e, se, kam se uchýlili před utrpením. Například Latinská Amerika je důležitá pro Evropskou unii. Proto jsem velice rád, že v příštích měsících snad i díky činnosti paní Eštonové a španělského předsednictví, že bude možné Eh, uzavřít čtyři významné dohody s Kolumbií, s Peru a eh, začneme vyjednávat s Mercosurem, se, se Střední Amerikou a to bude důležité pro Evropskou unii a především pro Latinskou Ameriku jako takovou. Latinská Amerika to je kontinent, kterému je třeba pomáhat. Jsou to země eh, se slabou, slabou státní zprávou, kde hm, mají hm, slabé rozpočty, kde ta demokracie je neperfektní, mají problém s lidskými právy. Zde je třeba jim pomáhat, pomáhat místním lidem a prosazovat naši vizi. Já bych vyslal dva signály nebo dvě doporučení mám a tady jsou důležitá podle mě. Abychom mohli pracovat v Latinské Americe, tak musíme také počítat s evropskými podniky. Naše zahraniční politika, paní Eštonová, ta eh, musí být také realizována i ekonomicky, to znamená, že velké firmy tam musí být aktivní protože ty tam mohou udělat hodně pro rozvoj těchto zemí a musí se ale chovat sociálně zodpovědně v těchto zemích a musí se zavázat k tomu, že budou pomáhat jejich rozvoji. A závěrem je třeba i e, Latinskou Ameriku e, propojit s celým světem, tak aby se zapojila e, <clears throat> na světové úrovni v tom, čemu říkáme governance. Děkuji. Děkuji, kolego. A jako další má slovo paní Meissnerová na minutu 30 sekund. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní Eštnová, pane Salafranko, velice mě potěšila vaše zpráva. Já jsem členka skupiny Eurolat a myslím si, že je velice důležité poslat vztahy mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. Od roku 1999 jsme učinili celou řadu pokroků. E, víme, že 600 milionů os- osob téměř 6 milionů žije v Latinské Americe a v Evropské unii téměř také, takže zde máme takovou podobnou situaci a stejné přání, přání demokracie a míru. A to nás spojuje. Ovšem typy demokracií jsou velice rozdílné. Jakožto partneři musíme vždy dbát o to, aby jsme měli vždy dva rovnocené partnery, kteří spolu vyjednávají. Ale tak to ještě v Americe latinské není. Máme tam eh, chybějící infrastrukturu, nedostatek vzdělávání, všeobecně porušování lidských lidských práv a tak dále. My v Evropě naštěstí tolik problémů nemáme. V Latinské Americe se mnoho lidí živí eh, z toho, že hm, prodávají a vyrábějí drogy. To je také velký problém. My bychom měli pomáhat Latinské Americe, zejména eh, v demokratizačních procesech. A já doufám, že naše partnerství povede k tomu, aby v Latinské Americe mohli lidé žít stejně spokojeně a v míru, jakožto my lidé zde v Evropské unii a že z takovéhoto partnerství budou profitovat obě strany a proto se mi líbí myšlenka Eurolatinské charty pro mír a bezpečnost, rovněž i myšlenka nadace Evropa, Latinská Amerika a Karibik. Toto by prohloubilo naše partnerství a bylo by to opravdu přínosné pro obě strany. Děkuji a jakožto další má slovo pan Kožušník. Eh, vážená vysoká představitelko, Eh, můj kolega salafranca tady eh, zmínil na počátku že eh, máme velice podobné hodnoty s latinskou amerikou a evropou nicméně má to své jedno ale. v březnu jsme tady diskutovali situaci na kubě při projednávání strategie eu o vztazích s latinskou amerikou nelze kubu jako významného aktéra tohoto regionu opomenout. kubánský stalinistický režim se svými totalitními praktikami se snaží poškozovat vztahy eu s tímto regionem jako celkem. tento region si to ale nezaslouží latinská amerika je pro unii významným partnerem a to i bez kubánského režimu. partnerem unie na kubánské straně nemůže být současný castrův režim ale hybatelé změn a demokratická opozice. velmi si vážím všech odpůrců kubánské komunistické diktatury a děkuji kardinálu jaimovi ortegovi za odvážná slova která na adresu režimu myslím že včera pronesl. jsem názoru že demokracie a dodržování lidských práv a svobod svoboda slova právní stát vláda práva a odmítnutí jakékoliv formy diktatury nebo autoritářství není jen základem biregionálního strategického partnerství ale jeho nezbytnou podmínkou. děkuji. děkuji. A pan na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Na začátku rozpravy paní baronka ashtonová laskavě řekla, že zareaguje na všechny otázky. Paní baronko, prosím, odpovězte na moji otázku návrhy eh, výboru AFET zahrnují i vyjednávání pro vytvoření té charty eh, a eh, vlastně vycházela by z charty OSN. A mm, zde pan Ban Ki-moon i byl požádán ohledně problému Falkland a mm, i mm, je třeba tedy, Argent, i Argentina tedy požádala Velkou Británii, aby unilaterálně, aby zastavila unilaterální aktivita, aktivity těžby ropy v té oblasti, ale protože to jasně ukazuje, že Argentina opět má teritoriální eh, nároky na tyto ostrovy, takže ve chartě OSN je právo na sebeurčení, takže to platí i pro tyto ostrovy, takže budete eh, podporovat toto, aby bylo mm, dodržováno mezinárodní právo? Děkuji a jakožto další řečnice paní Wertmann na jednu minutu. Vážené kolegyně, vážení kolegé, mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou existuje od roku 1999 biregionální strategické partnerství. Základním pilířem tohoto partnerství je dodržování lidských práv a dodržování základních svobod a také právo na vzdělávání. Skutečností je, že tento základní pilíř bývá velice často porušován a navíc v Latinské Americe je téměř 42 milionů analfabetů. Evropská unie je jak hlavním investorem, tak důležitým obchodním partnerem Latinské Ameriky. Na, zá, eh, na závěr bych chtěla říci, že ženy v Latinské Americe jsou sociálně Mm, jaksi v horší postavení, dostá, je zde i diskriminace žen a menšin a toto vše je v rozporen s všeobecně platnými lidskými právy, takže na tomto poli musíme ještě pracovat, aby došlo ke zlepšení situace. Děkuji. Děkuji a další řečnice paní Janako na minutu 30 sekund. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěla obzvláště poděkovat panu Salafrankovi za velice ucelenou a zacílenou zprávu. A chtěla bych také souhlasit s tím, co říkala místo předsedkyně Evropské komise, nejvyšší zástupkyně. Jsem ráda, že věnuje tolik pozornosti našim užším vztahům s Latinskou Amerikou. Je pravda, že v posledních 20 letech se toho v Latinské Americe hodně změnilo a je také pravda, že během 80. let nám to dělalo starosti, ale spousta z těch diktátorských režimů už padlo. Nicméně eh, nepadlo praní peněz, terorismus, obchodování s drogami a další velké problémy, které vyplývají z chudoby, nejistoty a velké nezaměstnanosti v regionu. Takže s pomocí eh, Evropského parlamentu bychom rádi, aby paní baronka Aštonová věnovala velkou pozornost otázkám, které se týkají vzdělávání a kultury, protože země Latinské Ameriky jsou jediné země, které jsou takto úzce propojeny a tak blízké Evropě ze všech ostatních třetích zemí právě v otázkách, které se týkají našich dějin, vzdělávání, kultury. A myslím si, že právě v těchto oblastech bychom se měli snažit na tom zapracovat. Ta zpráva pana Salafranky obsahuje takový ucelený program, ostatně navrhuje se tam také e, vytvořit e, takový institut, který by byl velice důležitý i pro Evropský parlament. A potom e, se tam samozřejmě volá posilnější roli Evropského parlamentu v našich vztazích s těmito zeměmi. A paní předsedkyně, já si myslím, že tohle bychom si měli dnes uchovat na paměti. Děkuji další řečnice paní Boskurt. Děkuji, paní předsedající. V posledních měsících byla Latinská Amerika stále konkrétněji ve středu pozornosti Evropské unie. A to po, celý, po celé řadě let, kdy se toto zanedbávalo. Evropská komise předložila sdělení o obou dílech světa, jakožto globálních hráčích. Tomuto tématu se nyní intenzivně věnuje. Ale strategické strategická důležitost vztahu k Latinské Americe je něco, co plně podporuje, zejména s ohledem na dohodu o přidružení, která má být uzavřena se Střední Amerikou. Nyní se vyjednávají poslední detaily a mm, dojde tedy k uzavření této dohody. Co se týče dohody o přidružení se Střední Amerikou, tuto podporuje, ale zároveň chci důraznit, že je důležité, abychom hleděli na dodržování lidských práv. Tato dohoda musí přispět ke zlepšení situace dodržování lidských práv ve Střední Americe a měla by také vytvořit podněty proto, aby tyto země lidská práva skutečně dodržovaly. Evropská unie nese odpovědnost i po podpisu dohody. Nejedná se pouze o to vyjednat dohodu, jde také o to, aby existoval politický dialog a aby existovala spolupráce. Dohoda o přidružení se zeměmi Střední Ameriky je velice důležitá. Tento region eh, je region, kde je mnoho chudoby a tato dohoda má přispět k ekonomickému rozvoji tohoto regionu. Během vyjednávání musí Evropská unie velmi eh, velice citlivě sledovat to, aby Eh, zohlednila to, že není možné, aby Střední Amerika a Evropská unie byly rovnocenými partnery vyjednávajícími, protože ta výchozí situace obou oblastí je rozdílná. Bude se tedy jednat o asi metrickou dohodu, ale není možné, aby z dohody měly eh, vlastně užitek pouze evropské velké firmy. To tedy ne, je nutné, aby dohodla vedle ke zlepšení životních povínek pro obyčejné lidi. Chci zdůraznit, že je důležité, aby, eh, pokud bude dohoda uzavřena, tak aby byly zohledněny všechny země. Děkuji a další řečník je pan Ivort. Děkuji, já bych chtěl uvítat tuto zprávu a chtěl bych také poblahopřát eh, zpravodaji k výborné práci, kterou odvedl. Chtěl bych také upozornit na otázky obchodu mezi Evropskou uní a Latinskou Amerikou. Musíme zajistit, že ten obchod bude probíhat za rovných podmínek. Naši zemědělci a výrobci musí respektovat spoustu pravidel a standardů a produkují velice kvalitní výrobky a potraviny, což ovšem samozřejmě znamená další náklady na výrobu a na zemědělskou produkci, což je může eh, znevýhodnit vůči dovezeným produktům nebo potravinám, které jsou horší, ale jsou také produkovány s, nižší, s nižšími náklady. A myslím si, eh, že bychom se na to měli pečlivě podívat právě kvůli našim výrobcům. V Evropské unii jsme hodně mluvili o ochraně práv spotřebitele. Myslím, že máme povinnost zajistit, eh, že produkty dovážené do Evropské unie budou tato práva respektovat a že neohrozí zdraví našich spotřebitelů. Produkty, Obávám se, že jste mluvil příliš dlouho. Do you want to finish the sentence? Chcete možná dokončit větu? Ano, je tam uh, spousta milionů lidí a HDP eh, je obrovské. Já si myslím, že ten region má opravdu veliký potenciál a tato strategie pro vztahy Evropské unie s Latinskou Amerikou je dobrým způsobem, jak ten potenciál rozvíjet. Děkuji. Ano, to byla moc hezká dlouhá věta. Eh, Děkuji. Jako další má slovo pan Migalsky, také na jednu minutu. Děkuji. Já postarám se změšit rzeczywiście v minutě. Eh, já se pokusím respektovat tu jednu minutu, dámy a pánové. Fukuyama možná se mýlil, když řekl, že liberální demokracie je konec historie, ale určitě eh, měl pravdu, když řekl, že liberální demokracie je to nejlepší, co se může lidem stát. Eh, a bohužel, co se děje v Latinské Americe, je, že demokracie je nahrazena populismem, socialismem a ekonomickým populismem. Takže proto tady se obracíme na paní Eštonovou Paní komisařko, eh, naše eh, zkušenost by měla jít především těm zemím, které jdou cestou liberální demokracie a ne populismem. Jako další má slovo paní Krétu na no minutu 30 sekund. și a demonstrat importanța din moment. Děkuji. Evropská unie je vůdcem v naší koordinované strategie pro vztahy s Latinskou Amerikou. Toto strategické partnerství, eh, myslím, zajistilo konzistentnější vztahy Evropské unie s tímto regionem a umožnilo nám financovat projekty a programy, které měly větší hodnotu než 3 miliardy euro za poslední léta. Bohužel ovšem latinskoamerické země zatím eh, nesly finančně hospodářskou krizi úspěšnějším způsobem než někteří jejich rozvinutější partneři. Přesto je tam stále velká chudoba a neustále se v některých případech eh, prohlubuje kvůli sociálním a politickým nerovnostem. Například v Bolivii přes 60 populace se nachází pod Prahem chudoby a co se týká Brazílie, tak je to 26 V Argentíně je to 13,9 A proto já rozhodně podporuji tu myšlenku, že podpora na rozvoj by měla spíše rozvíjet kapacity těchto zemí, aby mohly sami řešit své sociální nerovnosti. Je velice důležité, aby naši kolegové podpořili to, co píše pan Salafranka ve svém eh, projevu, že musíme dosahovat eh, rozvojových cílů tisíciletí, ale jsem si jist, že ta strategie bude také zahrnovat nevládní organizace. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. To Další má paní McClarkin a má e, minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Jako členka Eurolatu eh, eh, bych chtěla pogratulovat španělskému předsednictví za to, že zúraznili důležitost vztahu s Latinskou Amerikou. Klimatické změny a globální změny by měly zůstat prioritou na této agentě mezi EU a zeměmi Latinské Ameriky a karibského prostoru a také závazek kodaňským, k kodaňským kritériím by měl být posílen dále. Energie a dialog o energetických eh, dodávkách by měl být posílen. Eh, tak abychom napomohli spotřebě trvale udržitelné. Ale musíme si vyměňovat i z obchodního hlediska mm, a eh, konečným cílem je, aby naše obchodní vztahy s Latinskou Amerikou byly podpořeny eh, navýšenou inovací na obou stranách a také lepší vzdělávání. A chtěla bych zdůraznit potřebu mm, dále podporovat mm, účast latinskoamerických zemí na různých akcích, protože mohou přispět profesionálně k dalším kontaktům a obchodním vztahům mezi EU a Latinskou Amerikou. Děkuji. Děkuji. Dostáváme se teď, tedy jsme na konci debaty a e, přecházíme k Catch the Eye. Jako první má slovo na minutu pan Mikulášik. Děkuji, paní předsedající, kolegové, kolegyně. Vítám posilování vztahu mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou, které patří k prioritám španělského předsednictví, protože je oboustranně prospěšné a může přinést výhody pro členské státy Evropské unie a země Latinské Ameriky. Latinská Amerika disponuje obrovským lidským potenciálem a víc než 6 miliony lidí, ale také svým přírodním bohatstvím a 10% podílem na celosvětovém HDP. Evropská unie jako hlavní poskytovatel rozvojové pomoci, hlavní investor a e, druhý nejvýznamnější obchodní partner v Latinské Americe, by měl systematicky konsolidovat své postavení e, v regionu. Plně funkční regionální spolupráce, která je založena na společných hodnotách, jaké jsou například demokracie, právní stát, a ochrana lidských práv si budou vyžadovat cílené zlepšování současných mechanismů biregionálního partnerství. Budu zastávat tento přístup i během nadcházející plenární schůze schromáždění Eurolatu e, v květnu ve španělské Seville. Děkuji. Děkuji. A další je kolegyně v rámci Catch the Eye. Tu nevidím, která se hlásila o slova, to byla paní Griesbeck. Takže můžeme přejít k panu Musím se teď podívat. Romevo, Romeva. Promiňte. Asi by měla být na španělština lepší. Pan Romeva má minutu. Také bych rád využil příležitost této diskuse, abych hovořil o velmi znepokojivém tématu. Je to témata, je to situace, se kterou jsme se setkali před pár zemí, jde o Kolumbii. Jde o přímou implikaci bezpečnostních sil kolumbijského státu v persekučních eh, operacích a ve vytváření falešných svědectví a v kriminalizaci členů opozice. To víme z první ruky od senátorky Kedat Cordova a víme, že to je součástí eh, tématu, eh, kterým se zabývá eh, kolumbijská policie a víme, že ze Eh, kolumbijská vláda je součástí eh, této organizace a snaží se uměle vytvořit vztahy mezi těmito eh, osobami a členy FARC. A je to otázka přímo na paní Ashton. Operace Evropa by měla přímo vyjádřit vůli, aby zaútočila na a, a, a oni zautočili eh, na eh, eh, organizaci, na, která se zabývá lidskými právy v Evropské unii a myslím si, že bychom měli přesně zjistit, o co jde a měli bychom zjistit, zda kolumbijské orgány chtějí v tomto smyslu něco dělat. Děkuji vám mnohokrát a dávám slovo panu Morserovi. Poté, co jsme 300 let zažili koloniální eh, nadvládu eh, v Latinské Americe, poté, co kontinent se stal dějištěm studené války, tak se Latinská Amerika teď začala vyvíjet eh, k světový region, který jde nahoru. To, že prezident Ruska Medvěděv jezdí do střední a střední Latinské Ameriky, je důkaz toho, že si chce posílit tyto ekonomické vztahy s těmito regiony. A to nám ukazuje, jak správné, právná je cesta Evropské unie když navazuje kontakty s tímto kontinentem, eh, když eh, jedná se o spolupráci EU 27 s těmito zeměmi. Přitom nejde jenom o Mercosur a spolupráci v rámci jeho, ale jde o spolupráci s některými malými státy, které eh, třeba mm, nutně nepatří do některých těchto společenství. Evropská unie není hlavním investorem, eh, je druhým nejdůležitějším eh, obchodním partnerem, ale také největším, druhým největším dárcem a poskytovatelem podpory. Myslím si, že tato pozice je velmi důležitá a musíme ji využít ve vztazích s Latinskou Amerikou. Děkuji. Děkuji panu Melcerovi a dávám slovo panu Sikpestrisovi. Da tempo l'Unione Europea e l'America Latina hanno sviluppato Evropská unie a Latinská Amerika rozvíjí strategickou spolupráci a existuje už od roku 99 regionální partnerství, uskutečňují se bilaterální summity a e, v květnu bude v Madridu eh, jednání eh, mezi Latinskou Amerikou a Evropskou unii. A proto eh, jsem velmi rád, že pan Salafranka vytvořil tuto zprávu a chtěl bych poblahopřát jemu a chtěl bych po, eh, eh, vyjádřit svou radost s tím, že existují konsolidované vztahy mezi oběma systémy v oblasti kultury, hospodářství. I je dobrá ta iniciativa nadace. Eh, výbor pro zemědělství chce zdůraznit určitá data, která se týkají věcí, eh, které nás velmi zajímají, protože jde o oblast, kde 500 milionů lidí by je spotřebit, je, kde je 500 milionů spotřebitelů základních surovin. Eh, tyto suroviny a jejich eh, cena těchto surovin klesla. A v Latinské Americe jsme hlavním dárcem a chtěl bych dále zdůraznit klimatické změny. Je to téma, o kterém se jedná v příslušných výborech. Vznikají velmi významné zprávy a myslím, že toto usnesení je taky důležité, protože potřebujeme Latinskou Ameriku v boji proti klimatickým změnám, abychom dosáhli Eh, cílů v této oblasti a pro Děkuji vám, pane Silvestrisi. Pan eh, Kasis, prosím. There is not. Pan Kasin. Mr. Skin. Pan Kasin zde není, takže další kolega, pan Ský. Rád bych poděkoval za práci, která byla odvedena, za všechny připomínky. Ovšem, Někteří poukázali na to, že je zde ještě několik obtížných otázek, paní komisařko, především pokud je o Kolumbii a lidská práva. Několik mých kolegů, včetně pana Richarda Howata, který zde nemusí, nemůže být kvůli vulkánu, Rádi bychom řekli, že právě zde vidíme veliký problém, především pokud je o odboráře v Kolumbii. Proto bych rád požádal komisařku a ostatní, aby se zabývali touto problematikou ať už se jedná o jakoukoliv strategii, kterou připravíme pro tento kontinent. Děkuji. Thank you. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní má slovo paní komisařka Aštonová. Děkuji, vážený pane předsedo. Ráda bych začala tím, že bych poděkovala panu Salafrankovi, podobně jako ostatní kolegové k této úžasné zprávě, podobně jako on poděkoval španělskému předsednictví, mnoho jiných kolegů. I já bych ráda poděkovala předsednictví za práci, kterou vykonali nejenom na přípravě samitu, ale veškerá práce, která mm, byla vykonána v tomto ohledu. Ano, je to nesmírně důležitý summit, který nás čeká, který umožní posílení vztahů, o kterých jste hovořili. Zároveň bude mít eh, schůzku ministrů zahraničí paralelně s tímto summitem. Pro mě je to nesmírně důležité a doufám, že budeme schopni využít i této příležitosti k prohloubení vztahů, protože tam bude přítomno mnoho členských států. Dále se jste, jste se zmínili o důležitosti obchodu evropských podniků. Souhlasím s tím, jsme největším investorem v tomto regionu. Zároveň mě potěšila role inovací, o které jste se zmínili, to je rovněž zásadní. Samozřejmě, že jste se věnovali lidským právům, to jsem očekávala, abychom zajistili, že opravdu to bude součástí veškerých dynamických vztahů, které máme eh, s těmito zeměmi tohoto regionu. Hovořili jste o konkrétních záležitostech, vraždách žen, dále samozřejmě komise bojovala vždycky za práva dobroného obyvatelstva. I tyto problémy monitorujeme. V Kolumbii samozřejmě jsem si vědomá toho, že jaké jsou názory na celou záležitost, na mezinárodní scéně, nejenom zde v Evropském parlamentu, pokud jde o postavení odborářů. My samozřejmě sledujeme pozorně celou situaci, bereme v potazy zásadní pokrok, který byl udělán v tomto ohledu. Pokud jde o obchodní dohody, určitě vás potěší eh, závazky, které jsme udělali v rámci dodržování lidských práv, klauzuly, která se dotýká tohoto dodržování a já doufám, že tím rozptýlíme některé obavy, protože toto samozřejmě vždycky bude na programu našich stavů z Kolumbii. Samozřejmě souhlasím s tím, eh, že hrajeme nesmírně důležitou roli s těmito zeměmi, Brazílie, Irán, i na mezinárodní scéně, to znamená všechny tyto záležitosti já jsem i, na, i s ministrem zahraničí věcí Brazílie hovořila na toto téma. To znamená, že se snažíme být opravdu v kontaktu v Aucklandy, o tom už jste se zmínili. Samozřejmě členské státy ratifikovaly i eh, eh, úmluvu, která se dotýká eh, Mm, námořního práva a doufám, že i v této oblasti budou apliko, bude aplikován právní stát. Klimatické změny, nesmírně důležitá záležitost, klíčový dialog s tímto regionem probíhá. Zároveň jsem nesmírně ráda, že jste se zmínili o důležitosti Erasmu a tohoto programu pro vzdělávání. Na závěr ještě jednou blahopřeji a děkuji panu Salafrankovi. Thank you very much, miss. Děkujeme, říká pan předseda, děkujeme paní Aštonová. A nyní dávám slovo panu zpravodaji. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem kolegům za příspěvky. Chtěl bych vám říci, paní Eštonová, že hlavní prvek, ze kterých ty zda máme pro další rok, je mobilizace politické vůle. Byly to právě politické důvody, které stály za ministerským dialogem San Jose v roce 2004 a byla to politická vůle, která posílila skupinu RIA, z RIA a její dialogu v roce 1990. Rád bych reagoval na to, co říkali někteří kolegové, pan Kožušník, my jsme opravdu eh, společnost, která se zabývá na hodnoty a na minulém plenárním zasedání jsme schválili významné usnesení týkající se Kuby a kde se žádá okamžité a bezpodmínečné propuštění politických vězňů. A já bych jsem žádal eh, paní Ashton, která Eh, získala španělské občanství, je to o jedna občanka eh, a Fernando Fernández Martín, aby eh, spolu s ní mohli odejet do Španělska. A kromě toho musíme slova přeměnit v činy, především tam, kde jde o asociační dohody. Myslím si, že paní Eštonová velmi dobře jednala s Kolumbií a s Peru. A především pokud jde o lidská práva, která jsou velmi znepokojivá v Kolumbii se situace velmi zlepšila. Eh, kolumbijský lid eh, žádá mír a myslím, že bychom pro ně měli hodně udělat a většina v tomto parlamentu je určitě pro dohodu. Paní Eštonová eh, vnesla trochu čerstvého vzduchu do jednání. My reprezentujeme 80 jejich exportu a oni 2% našeho. To je zahambující. A na závěr bych rád řekl, že Evropská unie je v situaci eh, nepříliš dobré, pokud jde o ekonomiku. A proto si myslím, že musíme očekávat, že vysoká zástupkyně pro zahraniční věci e, udělá hodně ve smyslu politické vůle a proto, aby se zlepšily e, vztahy mezi Evropskou unii a Latinskou Amerikou. Děkuji vám. Děkuji panu Salafrankovi. E, uzavírám diskusi k tomuto bodu. Hlasování proběhne začátkem května. Podle